friends, eh, guests and... Eh, milí přátelé, milí hosté, vážení poslanci, ráda bych zahájila naše dnešní zasedání. Prosím vás, abyste se utišili, tak abych mohla naše dnešní jednání zahájit. Předem vám velice děkuji. Ráda bych vás všechny co nejsrdečněji přivítali. Ano, máme tu malý problém s panem předsedou. Dobře, takže ještě jednou vás všechny vítám, vítám všechny zástupce národních parlamentů na tomto zasedání, které organizuje Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Vítám řádné členy tohoto výboru a také řádné členy, eh, řádné poslance Evropského parlamentu. Toto meziparlamentní zasedání je rozděleno na dvě části. První část se bude týkat zaměstnanosti a sociálních ukazatelů eh, v postupu při makroekonomické nerovnováze. Budeme se přitom zaměřovat na nezaměstnanost mladých lidí. A druhá část se eh, bude týkat dopadu investičního plánu komise na vytváření pracovních míst. Pokud se chcete účastnit diskuze, a já jsem přesvědčena o tom, že chcete, tak eh, můžete využít žlutou, eh, žlutý list, pokud se tedy chcete účastnit první části diskuze o sociálních eh, ukazatelích a toto využijte, pokud se chcete účastnit diskuze v druhé části, kdy budeme hovořit o investičním fondu. Rádi bychom vytvořili dobré, dobrou kombinaci řečníků, tak aby byly pokládány nejrůznější dotazy. Nabrali jsme lehké spoždění, to znamená, že navrhuji, abychom i hned začali. Za sebe řeknu pouze několik málo slov na úvod naší první části, která se bude týkat eh, sociálních ukazatelů. Myslím si, že pro všechny z nás je velmi důležité, abychom sociální ukazatele brali stejně vážně jako makroekonomické ukazatele. Myslím si zároveň, že pro nás, kdo jsme eh, poslanci v tomto výboru, když jsme členové tohoto výboru, je to samozřejmá záležitost. U nás ve Švédsku říkáme, že jedna ruka by měla vědět to, co dělá druhá ruka. A já si myslím, že e, podobné rčení existuje ve všech jazycích. Jde o to, e, že chceme dosáhnout co možná nejlepších výsledků a proto potřebujeme mít celkový přehled. Co by poslanci nemůžeme na jedné straně hovořit o tom, že potřebujeme posílit spravedlnost na jednotném trhu a na druhé straně předkládat návrhy, které v podstatě umožňují sociální dumping na trhu práce. Daňové eh, úniky, vyhybání se daně, nekalou soutěž na jedne, nemůžeme na jedné straně hovořit o důležitých ukazatelích, jako je e, například navýšení věku odchodu do důchodu a na druhé straně předkládat návrhy, e, které tedy umožňují to, že lidé budou moci pracovat déle. Samozřejmě, že podpora dovednostní a znalostí je důležitá, ale nebude to fungovat, pokud zároveň nebudeme investovat do poptávky. Příčiny nezaměstnanosti mládeže a mladých lidí nemůžeme omezit na to, že jejich dovednosti a znalosti neodpovídají pod poptávce. E, my potřebujeme nová pracovní místa, ze kterých bude možno žít, ne jenom přežívat e, protože ta e, pracovní místa za prekérních podmínek nejsou dostatečná. Musíme tedy vylepšit i legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože eh, to je to nejdůležitější. Musíme tedy eh, vytvořit pracovní místa. Lidé eh, tedy nemohou žít v nedostatečné jistotě, nemohou mít smlouvy, které jim nezajišťují žádný objem práce nemůžeme eh, být konkurenceschopní tváří v tvář nižším platům v jiným částech světa. Nemůžeme být konkurenceschopní tváří v tvář nižším eh, pracovním podmínkám, nižší úrovni pracovních podmínek například v Číně nebo v jiných eh, částech světa. Mladí lidé mají pouze pracovní smlouvy s, omezenou, s omezenými nároky, to znamená, že jim nevznikají na roky na důchod. nemohou opustit eh, domácnost svých rodičů, nejsou dostatečně mobilní na trhu práce a tyto prekérní podmínky tedy posilují segregaci na trhu práce. Pokud chceme udržet a vytvořit udržitelný eh, hospodářský růst, tak musíme dbát také na kvalitu pracovních míst. A já si myslím, že u nás ve výboru EMPL, ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, eh, jak na národní úrovni, tak tady na úrovni evropské je to samozřejmá věc. Některé země dnes zažívají e, velký, velké rozdíly v rámci společnosti. Ty rozdíly jsou dokonce nejhlubší e, za e, dlouhou dobu. Možná jste viděli poslední zprávu Oxfam, která dospěla k tomu, že 1% nejbohatších na světě bude mít více majetek, majetku než 99% eh, zbývajících lidí. Já si myslím, že to je věc, na kterou bychom se měli zaměřit. Je to velmi důležité a jasně nám to říká, že máme ukonit. Musíme navzájem spolupracovat, musíme se snažit o soustředěný přístup. Žádný mladý člověk by neměl vstupovat do dospělosti jako nezaměstnaný a k tomu je potřeba koordinovaný přístup, jak eh, pokud jde o trh práce, tak pokud jde o ekonomické záležitosti. A právě o tom by mělo být naše dnešní zasedání. Nejde nám pouze o ekonomické záležitosti, jde nám i o sociální aspekt, o sociální agendu a o veškeré snahy v sociální oblasti. Nicméně se domnívám, že můžeme nyní zahájit diskuzi a já v tuto chvíli eh, předám slovo paní Maria del Mara Angulo Martinez, eh, což je předsedkyně výboru eh, pro veřejnou zprávu španělského senátu. Máte slovo, můžete hovořit španělsky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že jste mi umožnili tuto možnost hovořit zde o španělské zkušenosti, především co se týče zaměstnanosti. Nezaměstnanost je hlavní eh, obavou Španělů. Před třemi lety Španělsko bylo zemí, které ničilo nejvíc pracovních míst v Evropě. A v těchto třech letech jsme pokračovali v tom, že jsme museli řešit eh, tuto výzvu a to je také ekonomická priorita španělské vlády. V těchto třech letech jsme uskutečnili mnoho zásadních kroků. Například jsme eh, upravili veřejné eh, finance, podařilo se nám ozdravit veřejné finance, celý finanční systém a nastartovali jsme i reformy pro růst a pro konkurenceschopnost. Na základě eh, toho byl taky požadavek vytvářet nová pracovní místa. V posledních třech letech ve Španělsku eh, je krize trochu zmírněna a to díky tomu, že se aplikují eh, dvě nové reformy a díky celé společnosti, která se o to zasadila. A pokusili jsme se o to a vytvořili jsme nová pracovní místa a pozvedli jsme růst. Dnes růst a zaměstnanost lehce stoupají a jsou v pozitivních číslech a vypadá to, že stoupají. V roce 2014 eh, zde bylo snížení o 250 tisíc počtu nezaměstnaných a 4 tisíc eh, 500 lidí bylo zapsáno do systému sociálního pojištění a ze 3 milionů registrovaných se nám podařilo eh, do toho zahrnout více než 600 tisíc nových lidí. To znamená, že dochází k narovnání té situace a vytváří se nové pracovní síly. Ještě nikdy se v naší zemi neprojevilo tak přímo dopad eh, toho, že jsme eh, dospěli k růstu a zároveň současně s tím vytvořili nová pracovní místa. Jsme tedy ve fázi, která je ještě velmi křehká, jsme na tak jednom procentu růstu, ale ty strukturální reformy se týkaly hlavně trhu práce a to nám umožnilo to eh, vlastně nás vedlo k tomu, že jsme viděli předchozí ničení pracovních eh, míst a viděli jsme, že je naprosto nezbytné udělat trh práce flexibilnější. Vytváření pracovních míst pro mladé. To je další kapitola, která byla v centru vládní politiky už od prvního okamžiku. Máme vysoký počet lidí, kteří opouští školní lavice. Jsou tady velice nízké úrovně studia. Až do roku 82 eh, lidí pracuje na eh, dočasné smlouvy. To jsou nestabilní smlouvy a to jsou strukturální problémy, které vedly k tomu, že obrovské množství mladých ani nestudovalo, ani eh, nepracovalo. Je to více 800 tisíc lidí a na delší dobu to by mohlo vést až k sociálnímu vyloučení. Proto jsme tedy použili šoková opatření, například jako strategii zaměstnanosti a eh, výuka mladých, eh, kdy jsme přijali 100 opatření pro samozaměstnávání, pro vzdělávání, pro uzavírání smluv mladých – a to smlouvy e, na dobu neurčitou. A veškerý tento balíček opatření vedl k tomu, že se vytvořilo 400 tisíc e, míst, kteří mohli vytěžit něco z této nové strategie. Dneska smlouva na dobu neurčitou e, stoupá o 20%, zatímco před třetími lety tyto smlouvy poklesly o 20%. Hlavně se jedná o mladé, kterým je více než, méně než 25 let. Eh, pro tuto kategorii eh, se smlouvy na dobu určitou zvyšují až na 25 Pak existují i smlouvy eh, asistentů a praktikantů a to je také pozitivní zkušenost. Dobré, dobrý je i systém záruk pro mladé, který podporuje a přijímá opatření ve stejném směru té strategie, která je aplikovaná v celé zemi. Je nezbytné, abychom se všichni o toto zasadili, ale je také třeba, aby se všechny státy o takováto opatření zasadili a aby evropské instituce takovéto reformy podpořily, protože eh, může dojít totiž k mnohonásobnému efektu, protože eh, takovéto, takovéto opatření může eh, vést i k multiplikačnímu efektu. Je důležité používat fondy pro Vytváření fondů pro eh, nezaměstnanost, pro, na podporu zaměstnanosti mladí. Máme také systém záruk pro mladé, tak jak to komise předvídala. Ve Španělsku v roce 2015 máme optimističtější situaci. Překonali jsme to nejhorší a nikoho jsme neponachali eh, opuštěného, zvýšili jsme i sociální ochranu a e, jsme tak na úrovni roku 2010 až 2011, to je z 28%. V roce 2015 lidé, kteří byli nejzranitelnější, e, budou v centru zájmu španělské vlády. E, z tohoto měsíce vám uvedu dva příklady z daňové politiky. Například v lednu jsme zavedli daňovou reformu, která pro rok 2015 a 16 Eh, povede k 9 miliardům eur, které budou k dispozici rodin a podnikatelů. Je to reforma, která reforma, která chce poskytnout více příjmů eh, rodinám a podnikům a zvýšit tím pádem také oběh eh, financí, které jsou v oběhu a podpořit tím pádem celou ekonomiku. Je to reforma, která má v sobě ale důležité reformní prvky sociální ochrany, například pro uh, lidi, kteří jsou handicapovaní, nebo pro rodiny s mnoha dětmi, nebo pro ti, kteří se stají, starají o nějaké handicapované osoby doma. Nikdo nesmí být z tohoto balíčku vyloučen. Eh, politika daňová může být také ekonomický impulzem a může být také nástrojem sociální soudržnosti. A toto to opatření dokázalo. A druhý příklad, máme strategický plán a aktivace zaměstnanosti. To je plán, který chce zahrnout nezaměstnané, eh, kteří eh, opouští školy nebo univerzity. A to je zhruba 60 mladých lidí. 15. ledna jsme nastartovali plán, který předvídá, že pomůže těm, kteří mají velké problémy se začlenit do společnosti, kteří mají potíže v rodinném zázemí, a to s opatřeními, která jsou personalizovaná, ušitá jim na míru, s podporami 426 eur za měsíc, eh, které se přidávají ke každé smlouvě, která je s nimi uzavřena. Čili připomínám mi kolegové, že zaměstnanost je priorita v tomto období je jasné, že ještě musíme hodně věcí udělat, ale víme, že ta cesta je jistě správná a blížíme se k našemu cíli, čili my touto cestou půjdeme dál a určitě víme, jaký je náš cíl. Budeme pokračovat tímto způsobem a budeme uplatňovat tato opatření a počítáme s tím, že eh, budeme moci pracovat i v nezbytné stability, což je klíčové pro eh, veškerou zaměstnanost a dobrý život. Thank you. I'll... Děkuji vám. A nyní možnost na dvouminutové vystoupení. Napřed paní Katarin Čobor z maďarského parlamentu. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vám děkuji za slovo. Účastním se tohoto zasedání jako poslankyně Evropského parlamentu a chtěla bych říci, že už v rámci Evropského parlamentu se konalo vícero zasedání v našem výboru, abychom přehodnotili příslušnou strategii. Chci říci, že naše vlast vítá veškeré úsilí které směřuje k vytváření nových pracovních příležitostí. A i když zde byly tendence snižovat investice. Proto oceňujeme lepší využívání zdrojů a prostředků také pro vytváření nových pracovních příležitostí. To je nesmírně důležité také pro Maďarsko z tohoto hlediska. Důležité je, že v oblasti politiky soudržnosti by nemělo docházet k nějakému přílišnému rozčlenování. Jsme toho názoru, že ty zdroje, které už existují, a existují zde už i příslušné projekty, by měly být z hlediska plánování investic náležitě přehodnoceny. Samozřejmě zde máme i aspekt geografické rovnováhy a vyrovnanosti, který je pro nás také velmi důležitý. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Hluboš Bláha eh, ze Slovenské národní rady, prosím, na dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji velice. Mě zaujalo to, co říkala paní předsedkyně, když hovorila o tom, že prekérní zaměstnanost je největší problém. Ano, průměrná mzda prodavaček a Eh, je nahrazo, dělníků je nahrazováno eh, vlastně prací jako OSVČ a přicházejí různé sociální výhody, jako je například dovolená, nebo i je to problém sociálního pojištění, protože zaměstnavatelé, podnikatelé by měli platit za ně pojištění, ale když je někdo zaměstnán jako OSVČ, eh, tak je to katastrofální pro zaměstnance, i zaměstnavatele, i pro stát. My se snažíme změnit eh, právo v této oblasti, ale podniky si vždy nějakou cestu najdou, jak tuto eh, prekari, ten prekariát udržovat. A doufáme, že tady EU zde něco udělá. Je zde i problém sociálního dumpingu. Postkomunistické země, jako například Eh, Slovensku jsou často obvinovány bohatými západními eh, eh, zeměmi, že zneužívají sociální dumping. Ale když se to snažíme změnit, tak často jsou to právě západní velvyslanci, kteří na nás tlačí, abychom chránili západní podniky, takže je to často velmi paradoxní. Já jako levicový člověk se to snažím změnit a opravdu bojuji s, o to s určitými západními ambasádami, takže to je možná také problém Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Andrej Hunko z německého Bundestagu na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem z Německa a zastupuji stranu Die Linke, která je v opozici, není to vládní strana. My zde dnes hovoříme o té tabulce scoreboardingu a bilanci tohoto nového nástroje. Když se celostně podíváme na nástroje v Evropské unii, tak je zde určitá nerovnováha. Na straně jedné jsou zde fiskálně politické nástroje, například fiskální pak nebo tzv. six-pack, tzv. two-pack, ale máme relativně málo ekonomicko-politických nástrojů a koordinace a velmi, velmi málo sociálně-politických nástrojů na evropské uni- na úrovni. A ten scoreboarding zde byl na- na- zaveden proto, aby došlo k určitému vyvážení situace, ale podle mého názoru je to nástroj nedostačující, protože uh, jsou zde prezentovány určité ukazatele, které tedy ukazují, co se děje, ale nepopisuje to příčiny a není zde také žádný automatizovaný mechanismus, jak E, nějakým situacím čelit, jak tomu třeba je na úrovni fiskálně politické, kde proto uvedené nástroje jsou. A já myslím, že v tom je velký problém. Když se podíváme na jich Evropy, bylo to zde zmíněno, situace ve Španělsku, zde je více než 50% mladých lidí nezaměstnaných, stejné je to v Řecku. A vidíme také, že z o něch zemí přicházejí náležité reakce. Volby v Řecku, madridské demonstrace o víkendu, poukazují na to, že naše nástroje jsou nedostatečně vyzrálé a měli bychom se tedy dostat do takové situace, aby i z evropské hlediska byla sociální dimenze posílená tak, aby při porušování sociálních práv a když se tedy objeví v tom scoreboardingu problémy, došlo okamžitě k reakci a ne se to jenom nějak vzalo na vědomí. Děkuji. Děkuji. A nyní první poslanec, a sice pan Javier López ze Španělska. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl jenom okomentovat krátce e, tu e, řeč e, španělského zást- španělské zástupkyně. Promiňte mi, zřejmě žijeme v různých zemích. 25 eh, nezaměstnaných a 50 procent nezaměstnaných jsou mladí, jsou tady stovky, tisíce lidí v mém věku, kteří museli odejít do jiných zemí a reformy, ke kterým došlo v posledních letech, hlavně ta reforma trhu práce, eh, byla velmi popíraná v sociálním kontextu, hlavně odbory. A to všechno vedlo k tomu, že loni jsme měli opravdu smlouvy, eh, které pokrývaly tak 54 dní a indikátory o rodinných příjmech eh, nás eh, odvedly naspět o 20 let. Čili já vás nechci kritizovat, vůbec nechci kritizovat ani vaši vládu, ale naše role je, že musíme hledat řešení. A ta řešení ještě samozřejmě nejsou vůbec taková, abychom se z nich mohli těšit. Vláda by neměla mít takovou situaci sociální, jako je ta naše. Vy jste hovořila o, o těch zranitelných lidech a těmi bychom se měli hlavně zabývat. My máme 40, 450 tisíc eh, zkrachovalých eh, společností a to je velice eh, znepokojující. Musíme vidět problémy, které máme a e, vidět, jak e, tento hospodářský restart v e, termínech DPH je sice reálný, ale je potřeba, aby to mělo také dopad na život lidí a lidi v podstatě ještě tenhle ten dopad, pozitivní dopad na trhu práce necítí. Máme ještě zcela nepřijatelné procenta nezaměstnanosti. FM Mezinárodní nový form říká, že Španělsko v této době a roste vůbec nejvíce. A Mezinárodní organizace práce nám řekla, že v roce 2021 bychom mohli mít více než 20 nezaměstnaných. Celek politických sil je za to zodpovědný. A musíme se zasadit o to, abychom se stavěli proti eh, chudobě a aby se tato chudoba nezvyšovala. Eh, um, tyto eh, principy, jako je kvalita demokratického života, rovnost příležitostí, rovnost, to jsou zásady eh, evropského společenství. Ale to v podstatě už nefunguje, čili na to bychom měli pomýšlet. A nechme eh, tedy ty obecné hovory pro politické vůdce. Děkuji. Teď už mám na seznamu pouze poslance a poslankyně Evropského parlamentu. Takže prosím, Eh, zástupce eh, národních parlamentů. Pokud chcete také něco říct, si prostě se přihlašte o slovo. Nyní paní Liciana Bergin z Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji. Vážená paní předsedkyně. Já navážu na eh, hovor těch předcházejících kolegů, hlavně německého kolegy. A ráda bych vás upozornila na otázku indikátoru. Před časem eh, výbor navrhl, že posílí sociální rozměr eh, ekonomického a hospodářského, hospodářského a měnového výboru, protože chce začlenit i opatření proti nerovnováze makroekonomické. A tyto indikátory, ukazatele tedy eh, se týkají i rizika chudoby a nerovnosti. Já si myslím, že tyto ukazatele jsou velmi užitečné a ukáží nám, jaká je současná situace v dané zemi, ale mají velmi mírný dopad na to, co jsou makroekonomické volby vlády, protože neumožňují předvídat vývoj situace dopředu a neumožňují tedy eh, poradit na eh, politické ekonomice, eh, jak postupovat dál. Je to tedy taková fotografie současného stavu, ale my bychom potřebovali spíše nějakou previzi, nějakou předpověď toho, kudy jít. Myslím si, že bychom měli eh, vzít v potaz jiné ukazatele, například eh, přístup k informacím, nerovnost platů mezi ženami a muži a procento chudoby v, mezi obyvateli, kteří již pracující. Trend je takový, že Eh, stát snižuje nárok na náklady na sociální politiky. Myslím si, že bychom potřebovali právě eh, vymezit také oblasti, kde je potřeba zasáhnout. V případě eh, nezaměstnanosti mladých, o tom jsme hovořili, a to patří i do pomocných indikátorů v současného scoreboardu komise, tak tam bychom měli i započítat přístup lidí na vysokoškolské vzdělání, mělo by se tam hovořit o počtu mladých, kteří nemají práci a ani nestudují, to jsou takzvaný need. A potom bychom měli vzít potaz i typologie různých eh, smluv, tak jak jsou rozšířené v, v této mladé generaci. Já bych chtěla, aby Evropa eh, netrestala státy, které mají eh, deficit přílišný, ale aby intervenovala i v případě, že ten stát má obrovskou nezaměstnanost nebo velkou nerovnováhu. Evropa by eh, neměla být jenom mm, hospodářskou unii nebo unii volného, mm, volné výměny obchodu, ale Evropa potřebuje zajistit prosperitu a plnou zaměstnanost svým občanům. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní předávám slovo panu Kokomovi, který zastupuje Národní parlament na Kypru. Prosím. Děkuji. Ano, nejprve mi dovolte, abych něco řekla o tom, co jste říkala vy, paní předsedkyně. A sice o té zprávě Oxfamu, která hovoří o velkých sociálních nerovnostech. Sama jste na to upozornila a já si také myslím, že bychom si všichni měli upozornit, že, uh, uvědomit, že politika a opatření, která byla doposud přijata, neřešila skutečné problémy. Problémy, které trápí celý svět a také členské státy. Některé z nich už jste sama uvedla, ale myslím si, že je důležité abychom si uvědomili, že zisk miliardářů neustále roste, ale na druhé straně je tu stále více chudých lidí. Bohatší jsou stále boha- bohatí jsou stále bohatší a chudí jsou stále chudší. To je věc, na kterou musíme dávat pozor, a kterou si musíme jasně uvědomit. Vím, že těch hodnotících zpráv je celá řada, že tu máme eh, analýzu růstu, že tu jsou nejrůznější strategické programy. O všem tomu už jsme hovořili i v plénu. Vím, že existují nejrůznější strategie, ale podle mého názoru eh, nic z toho neřeší skutečně problémy. A proto bychom se měli nejdřív ze všeho zabývat nezaměstnaností jako problémem. Potřebujeme přijmout politická opatření, která umožní to, že lidé budou opět integrováni na trh práce, ať už je to celoživotní vzdělávání, anebo další věci. Zatím se nám nepodařilo potlačit eh, nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Lidé, kteří nemají práci, cestují z jedné země do druhé, Nicméně ve většině členských států už je nezaměstnanost problém. V některých členských státech je to možná palčivější problém než jinde, ale problém je to všude. Kromě toho si musíme uvědomit, že existují nejrůznější vzdělávací programy, ale měli bychom se na ně také zaměřit. Uvedu příklad z Kypru. I na Kypru Máme nejrůznější smlouvy, nejrůznější formy zaměstnanosti, ale eh, i tady máme problémy a měli bychom tu něco udělat. Dobře. A nyní pan Jaue Figueiredo, eh, který je poslancem Evropského eh, parlamentu za Portugalsko. Prosím, máte slovo. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, připomněl vám všem, že v Portugalsku eh, dnes žijeme velmi bolestné období přizpůsobování se krizi a vyvíjíme velké úsilí eh, pro to, abychom mohli dostat ukazatelům, které budou pozitivní pro budoucnost. Došlo k mnoha reformám, například reforma práce, která umožnila moci vytvořit nová pracovní místa. Máme i vysoké procento nezaměstnanosti 3,4%, čili 2 miliony lidí. Ehm, také vás musím upozornit, že od roku 2000 my jsme již se snažili této situaci přizpůsobovat a nastartovali se tento proces přizpůsobování se nové situace a snažili jsme se ehm, vytvořit ehm, program sociální emergence právě proto, aby jsme nikoho nepropustili z té sociální sítě. Co se týče veřejné politiky pro zaměstnanost, snažili jsme se eh, zlepšit ukazatele pro zaměstnanost, ale je třeba více se zasadit v boji proti nezaměstnanosti mladých. Potom eh, dáváme pozor také na lepší kvalifikace středních kádrů a to Eh, jistě prospěje i podnikům a umožní to i vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst. Děkuji. Thank you. I give the floor to, uh... Děkuji. A nyní za Litvu Mejšlouvas, zástupce litevského parlamentu. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že dnes eh, mohu hovořit. Ano, i my se velmi snažíme, máme celou řadu strategií, konceptů. I my jsme dosáhli významného pokroku a e, značných výsledků, nicméně tempo není dostatečné a zatím jsme nedosáhli evropského průměru. Hlavní problém spočívá v tom, že nemáme dostatek zdrojů. Um, můžeme se podívat na příklad Švédska, kde jsou ty eh, výdaje mnohem vyšší, anebo v Dánsku, nebo i v Řecku. Všude tam jsou investice vyšší. V Litvě je to tak, že průměrný důchod činí 12 euro, v Dánsku je to 7500. Eh, to znamená, že příjmy jsou eh, ve všech zemích vyšší. Já se tedy ptám, o jaké Evropě tady hovoříme, o jakém sociálním zabezpečení tady hovoříme eh, a čeho bychom vlastně chtěli dosáhnout. Když naši občané hlasovali pro vstup do Evropské unie, tak chtěli aby se naplnil článek 3 nebo článek 9, kde se hovoří o sociálním zabezpečení občanů a o soudržnosti. Sociální dimenze totiž bezprostředně souvisí eh, s kvalitou života občanů. Já si myslím, že to by mělo být naším hlavním cílem. Sociální ochrana, celá sociální oblast je totiž velmi důležitá v každé zemi. Je to otázka národní bezpečnosti. Rostoucí chudoba, které čelí především menší země, problém sociální vyčle, sociálního vyčlenění eh, totiž přerůstá v politickou vyčleněnost a s tím musíme něco dělat. Myslím si, že bychom měli definovat minimální standardy v Evropské unii, které budou platit pro sociální ochranu a ty standardy by měly být povinné. Například pokud jde o penze, důchody. Myslím si, že by Evropský parlament nebo na evropské úrovni měly být zaručeny, eh, zaručena určitá úroveň důchodu. Je tu celá řada věcí, které by se měly řešit na evropské úrovni, protože eh, je to velmi závažné. Ireland, eh, the Irish National Parliament. A nyní si vyslechneme zástupce irského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. To, co říkali kolegové, bylo velmi zajímavé. Je velmi zajímavé vyslechnout si zkušenosti z jiných zemí. Musím říci, že my máme podobné eh, zkušenosti v Irsku, nicméně v posledních letech už se nám podařilo dosáhnout velkého růstu, dosáhli jsme velké, velkých změn. Velmi mě eh, vel, překvapila vaše slova, eh, paní eh, předsedkyně. Vy jste hovořila o tom, že budoucnost Evropy se nebude opírat o pracovní místa, která budou mít nízkou kvalitu. I u nás máme eh, nízkou bezpečnost na trhu práce. Především nám jde o ty smlouvy, které nezaručují žádnou pracovní dobu ani plat. My tyto otázky musíme řešit, ale je tu ještě jedna otázka, která je zásadnější, kterou musí Evropská unie řešit a kterou musí řešit i naše eh, členské státy. Týká se to eh, strategie Evropa 2020. Hovořili jsme o tom, že pracovní místa by měla mít určitou kvalitu, že bychom měli podporovat jejich eh, udržitelnost, tak aby měli dlouhodobý dopad na zaměstnanost. Vy jste také, paní předsedkyně, zmínila to, že pokud jde o mladé lidi, máme tu scénář, podle kterého eh, mladé, mladí lidé mají velké potíže s tím, <clears throat> aby eh, tedy získali, dejme tomu, ubytování. Já si myslím, že tedy musíme řešit i tyto mezigenerační problémy. Jsou tu mladí lidé, kteří nemají práci, nemají žádnou, žádnou jistotu a my si musíme uvědomit, že pokud chceme eh, řešit problémy mladých lidí, tak ta odpověď eh, nevede ze zhora dolů, ale eh, ze zdola nahoru. A když říkám ze zdola nahoru, tak myslím především vzdělávání v tom nejranějším věku. Měli bychom se zaměřit na vzdělávání těch nejmenších dětí. Děkuji. Děkuji Jutta Steinruck, která je členkou našeho výboru v Evropském parlamentu Německo. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Myslím, že všechny nás spojuje, že si uvědomujeme, že pokud chceme vyvést Evropu z krize a opět získat důvěru lidí v Evropě a v Evropu, musíme vystupovat společně evropská úroveň, stejně tak jako vnitrostátní úroveň, parlamentní, je důležitá a měli bychom mnohem intenzivněji společně projednávat a sjednocovat naše postupy a cíle. Lidé chtějí sociální jistotu, chtějí bojovat proti mzdovému a sociálnímu dumpingu. To neznamená, že mají být vyloučeni jiní lidé z pracovního trhu. Jde o to, že my všichni se chceme rozvíjet dále a vytvářet pracovní místa právě také pro mladé lidi, ale e, pracovní místa, která budou trvalá a udržitelná a ne místa e, s tím e, s pracovní smlouvou bez uvedení pracovní doby a hodin. A ta o mechanismu varování ukazuje, že roste nerovnost mezi jednotlivými státy. Měli bychom mít cíle vědomější, cíle v oblasti růstu a zaměstnanosti. A jeden z nejnaléhavějších problémů je, aby se zaměstnanost a sociální otázky dostaly na stejnou rovinu a úroveň jako finančně politické otázky. A výsledky analýzy v těch jednotlivých doporučeních pro jednotlivé členské státy je třeba právě do tohoto zabudovat a v rámci evropského semestru by se měly stát závaznými. A jsou zde jisté cíle boje proti nezaměstnanosti, které bychom neměli ztrácet ze zřetele. Podle mého názoru je jasné, že bychom měli dále i diskutovat o rozvíjení těch indikátorů, ale neměli by to být potom e, výmluvy proto, aby Evropa řekla, no napřed si musíme rozmyslet nové indikátory. Už máme nástroje, s nimiž už je možné mnohé analyzovat a také informovat členské státy pokud eh, se podíváme na všechny sociální a zaměstnan- eh, indikátory a indikátory v zaměstnanosti v té tabulce, tak opravdu můžeme věci posunout ku předu. A poslanci Evropského parlamentu i jednotlivých vnitrostátních parlamentů zde musí spolupracovat, a protože jenom celkově s vzájemnou spoluprací ty problémy můžeme také vyřešit. Děkuji a není pan Borg z Malty, eh, z parlamentu v Maltě. Bohužel mimo mikrofon. Eh, can you please uh, put the red button so we can hear you? Sorry, the microphone. sorry Sorry. Thank you. Madam Chair, jena Malta, pajis li Děkuji vám, paní předsedkyně, jsem z Malty, nejmenší země EU, přesto máme také mnohé co nabídnout a hrajeme také roli tak, aby Evropa vybředla ze svých finančních a ekonomických problémů. Věříme na Maltě v to, že vzdělávání je nejlepší nástroj sociální inkluze, protože vzdělávání poskytuje určitou vybavenost nástroje mladým, tak aby byli nezávislí a mohli sami sebe živit na pracovním trhu Malty. Za posledních deset let jsme na Maltě museli restrukturalizovat naši ekonomiku a také restrukturalizovat pracovní trh. Ten je založený na výrobě, na velkovýrobě. Zaměstnáváme mnoho lidí v továrnách ve velkovýrobních závodech, tak tomu bylo a měli, museli jsme se změnit na určité specializace, například farmaceutický eh, průmysl, eh, výrobu letadel, počítačové hry a podobně. A, ale pokud bychom se nezaměřili i na školství a vzdělávání, tak by zde bylo riziko sociální exkluze, protože ti pracovníci, kteří téměř celý život strávili v určitém odvětví, by jinak nebyly nadále konkurenceschopní. Poskytujeme také podporu eh, osobám samostatně výdělečně činným a malým a středním podnikům, protože jsou zásadní pro naši ekonomiku a také podporujeme toho podnikatelského ducha. Jak už jsem řekl, eh, to totiž umožňuje kreativitu, nezávislost a svobodu tak, aby člověk opravdu mohl prosperovat na trhu práce. A také Evropská unie nám zde velmi pomohla. A také evropské fondy nám pomohly k tomu, abychom lépe investovali do trhu práce. A já pevně doufám, že moje vláda v příštích šesti letech Eh, v rámci toho kohezního balíčku do roku 2020 bude ještě lépe využívat eh, fondy tak, abychom měli, byli konkurenceschopní. Děkuji vám. A nyní poslední řečník v tomto prvním bloku je Emilian Pavel z Rumunska, člen Evropského parlamentu, prosím. A rád bych eh, použil slova, která jste užila vy. Eh, bohužel v Evropě eh, nemohou být kompetitivní nízké platy, které platí na východě kontinentu. A naše legislativa bohužel bohužel nám se nutí potom standardy pro práci. A mnohé v západní společnosti se více obratí eh, k východním zemím jako Rumunsko a to nejenom proto, že eh, pracovní síla je tam levnější, ale i proto, že po eh, určitých zásazích my bychom navrhli, navrhujeme i určité daňové úlevy těm, kteří k nám přichází, ti společnosti, které u nás investují. Ale vzhledem k tomu, že daně jsou u nás nízké, tak my prakticky jsme ve velice eh, nevýhodné pozici. Vlastně jenom eh, přistupujeme na tom, že se rozdíl mezi východem a západem prohlubuje a vytváříme vlastně eh, tlak na to, že Rumunsko a i jiné země bývalé východní Evropy pokračuje v tom, že má pracovní sílu levnější a že je důležitější, aby byly velké výdělky pro soukromý sektor ze západu. Ale měli bychom donutit eh, investitory k tomu, aby pochopili, že eh, ty dobré eh, výdělky by měly sloužit také pracujícím, tak proto, aby rumunští pracovníci nebo ostatní neopouštěli jejich země, protože lidé, v podstatě mladí lidé, radši zůstali u nich doma. Statistiky neudávají reálná čísla. Máme mnohem více nezaměstnaných, nežli ve statistikách Eh, je vidno. Oni žijí u rodičů, u jejich babiček a dědečků. A samozřejmě je důležitý, aby si, důležité, aby si založili vlastní rodiny, ale oni nemohou, nemohou si pořídit vlastní bydlení a tak dále. Já myslím, že záruka pro mladé to je velice dobrý projekt a můžeme být hrdí, že Evropský parlament k tomu uh, a přikročuje ale financování toho projektu je nepostačující. Je potřeba nalít víc peněz do této pomoci mladým. Členské státy by eh, měly umožnit a vylepšit přístup mladých do veřejné zprávy, do veřejných eh, sektorů. A veřejná zpráva by měla eh, začátečníkům nabídnout práci. Bylo by třeba, aby tato místa byla navrhnuta mladým. Ano, je tu ještě jedna žádost o slovo. Mario Ruvo z Portugalska, z Národního parlamentu v parlamentu v Portugalsku. Prosím, máte slovo. Velmi stručně. Prosím. Um, sentimos todos que... My všichni víme, že je třeba posílit sociální aspekt v Evropě. A víme to eh, mnohem eh, lépe a že je třeba eh, se neomezovat na ideologické otázky nebo na statistiky. Nezaměstnanost, nejistota pracovních míst a škrty, to všechno zvýšilo ještě sociální nerovnováhu a ještě to zhoršilo nezaměstnanost mladých. To je vize, kterou my všichni máme a víme o ní. Takže co se týče Portugalska, pro mladé máme u mladých máme 35 nezaměstnanosti. A v posledních měsících eh, se eh, toto procento ještě zvyšuje. Takže v Portugalsku a v Evropě eh, byla uplatněna opatření, kterou jsme přijali pomocí trojky, byla tam uplatněna opatření škrtů a šetření a to vedlo ale nicméně ke zhoršení problému chudoby a nezaměstnanosti. Jenom Eh, díky Evropskému parlamentu a díky Evropské komise, díky Evropské komisi budeme moci prosadit opatření, která by mohla potírat tuto nezaměstnanost tak, abychom opravdu pocítili, že sociální eh, rozměr v Evropě existuje. Máš Velmi děkuji. Musím říci, že ta diskuze byla velmi zajímavá a efektivní, je zajímavé slyšet eh, zkušenosti z jiných částí Evropy, byť samozřejmě během dvou minut není možné říci všechno. Nyní tedy ukončíme první část našeho dnešního zasedání, posuneme se k druhé části, která se bude eh, zabývat Evropským fondem pro strategické investice. A cíly v oblasti zaměstnanosti mladých lidí a vytváření pracovních míst. Nejprve dostane slovo pan Edmund Vitprot, který předsedá výboru pro evropské záležitosti Polského senátu. Bude mít slovo na pět minut, prosím. Vážená paní předsedkyně, eh, děkuji a nyní přejdu do polštiny. Prosím, vezměte si sluchátka. Dámy a pánové, v současné hospodářské a politické situaci Evropy je důležitá jakákoliv iniciativa. Nicméně musíme si uvědomit, že tato eh, situace je nejpalčivější pro nezaměstnané lidi. Byť tedy nezaměstnanost v minulém roce klesla, tak problém přetrvává. Mezi mladými lidmi je míra nezaměstnanosti 20%, což je velmi mnoho. S ohledem na to, co již bylo řečeno, je potřeba, abychom eh, reformovali systém profesního vzdělávání, tak abychom aktivovali mladé lidi. Musíme si uvědomit, že více než 50 mladých lidí pokračuje na univerzitě v dalším vzdělávání. Například v Polsku eh, se chceme soustředit eh, na technické vědecké obory, ne pouze na humanitní obory. Myslím si, že to je dobrý přístup. Polská vláda Polská vláda konstatovala, že tento nový přístup je dobrý i s ohledem na roční analýzu růstu. Líbí se nám investiční plán Junckerovy komise, to znamená Evropský fond pro strategické investice. Domníváme se, že díky němu eh, dosáhneme dobrých cílů, protože se soustředíme na strategické investice jako takové. Já si myslím, že v, tom, v této rané fázi bychom se měli soustředit na určité pochybnosti a obavy, které bychom mohli mít. První obava se týká toho, že bychom si měli odpovědět na následující otázku. A sice, jestli to bude nový program, nebo jestli budeme pokračovat v těch programech stávajících. Je to dobrý přístup, je to eh, správné nebo ne? Můžete z toho totiž získat dojem, že pokud budete mít program, eh, který se bude jmenovat Nový začátek, tak tu bude určitá tlustá čára a nebudeme navazovat na eh, výsledky z minulosti. Nicméně se nám eh, možná nepodaří dosáhnout toho nového začátku. Nejsme si jistí, jestli to bude úspěch. Pojďme se podívat na Lisabonskou strategii. Lisabonská strategie přislíbila, přislíbila lepší zítřky. Bohužel eh, ten plán nebyl plauzibilní, protože potřebujeme i politické, politickou vůli. Pokud nebude zaručena politická vůle, pokud nedosáhneme schody v radě a v parlamentu, tak eh, nebudeme moci naše cíle prosadit. Právě proto se možná komise odklonila od určitých eh, projektů, které jsme původně slibovali. Zároveň si musíme uvědomit, že tento program slíbil nové finanční prostředky, eh, bude to určitý inovační mechanismus. To všechno je v pořádku. Nicméně bych rád položil jednu otázku, která se toho bezprostředně dotýká, protože si myslím, že ten, ta míra pákového efektu je nasazena velmi vysoko a je velmi uh, optimistická. Je tu uh, eh, 21 miliard euro, ze kterých bych, ze kterých by eh, mělo být generováno 294 miliard eh, soukromých prostředků, tak abychom se dostali na těch tři, více než 300 miliard euro. 315 miliard euro. Já si myslím, že to je příliš optimistické, že to je příliš nadnesené, nadsazené a eh, že to jsou také vysoce rizikové investiční projekty. Eh, soukromé subjekty si to vždycky dvakrát rozmyslí, pečlivě eh, si rozmyslí to, jestli do toho budou investovat peníze. Vyjádřili jsme se i k dalšímu návrhu komise, který, se, eh, který byl předložen v roce 2012 a který se týkal dluhopisu. Myslím si, že ten multiplikační efekt eh, ve výši 15 je tedy příliš optimistický v Junckerově investičním plánu. Zároveň eh, je to tak, že ten fond je potřeba. Ale myslím si, že bychom měli lépe stanovit pravidla. Mělo by to být více orientováno na eh, cíl, na výsledek. Potřebujeme určitý určitou přesnost v tom, co, čeho chceme dosáhnout, tak aby to bylo realistické. A kromě toho se domnívám, že potřebujeme určitý koncept, který by předložily členské státy. Protože potřebujeme i finanční prostředky od členských států. A další věc, pokud se soustředíme na eh, strategické investiční evropské projekty, tak si myslím, že bychom se měli zaměřit i na malé a střední podniky, protože na ně toho mnoho nezbývá a zároveň je to tak, že právě malé a střední podniky vytvářejí eh, pracovní místa a jsou páteří hospodářství. A nyní úplně poslední věc. Ano, energetické sítě, přenos eh, znalostí, inovace, širokopásmové připojení, všechna tato témata jsou velmi důležitá. Nicméně výsledky mm, budou znát teprve po dlouhé, po dlouhé době. E, tolik tedy e, pár podnětů k zamišlení. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Sorry. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Dominik Hennigan předseda společného Evropského výboru Irského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji vám za možnost hovořit o Evropském fondu pro strategické investice a zaměstnanost. Nezaměstnanost a hlavně nezaměstnanost mládeže je pro naší unii největší výzva. Víme, že je 24 milionů nezaměstnaných a 5 milionů ve věku mladším 25 let, kteří jsou nezaměstnaní a máme všichni obnavu, že Evropa bude stagnovat, když zde nebude e, implementována strategie růstu a investic. Takže velmi vítám iniciativu předsedy Junkra a to, že byla nastolena tak rychle a stala se e, klíčovou prioritou už během jeho prvního měsíce ve funkci. Také vítám to, že uvedl, že ty tzv. periferní země eurozóny jsou vnímány jako poněkud rizikovější, budou mít prioritu v tomto plánu. To je důležité pro některé země, zvláště i pro moji zemi, Irsko, eh, na které tvrdě dopadla hospodářská krize. Těch 350 miliard, pak je zde z toho 240 miliard pro dlouhodobé investice a 75 miliard pro malé a střední podniky investice v této oblasti. A to je velice pozitivní. Kolegové z Malty hovořili o významu malých a středních podniků pro vytváření pracovních míst. Velký problém, a viděli jsme to v Irsku, že zajištění financí a investic pro malé a střední podniky je velký problém a tento plán určitě velmi pomůže. Ale mám určité obavy, co se týče toho celkového rozměru daného balíčku. Je, už bylo předloženo na 2000 různých projektů a celkem v hodnotě 1,2 trilionu eur, to je tedy čtyřikrát tolik, než co fond nabízí, takže otázka zní, zda ten fond vlastně vůbec postačí. Dnes ráno už jsme slyšeli slova Pervans eh, Beres a pana Sigána, kteří o tom hovořili. Paní Beres hovořila o investičním deficitu ve srovnání s eh, našimi konkurenty v USA a Číně. Myslím, že bychom se měli také chovat velmi eh, rychle, protože jsme velmi pomalu reagovali na krizi a toto bude trvat, než to implementujeme do, eh, do podzima ten fond nebude a musíme mít připravené struktury, abychom ho naplňovali. A to bude složité, protože víme, že mnoho peněz přijde od Evropské investiční banky, která nerada riskuje. A jsou zde i určité riskantní projekty. A jak už zde říkali řečníci, ten 15-násobný pákový efekt je opravdu zajímavý, ale stavím se k němu zdrženlivě. E, ty výdaje budou probíhat postupně v jednotlivých letech. Jsou zde i strategické dlouhodobé projekty, to je jistě důležité, ale dlouhodobé investice musíme také vyvážit potřebou nyní poskytnout e, kvalitní pracovní místa zvláště našim mladým. Kolega ze Španělska hovořil o dopadu nezaměstnanosti mládeže na eh, Španělsko a kolega Hayden z mého výboru říkal, je zde eh, opravdu riziko, že ztratíme příští mm, generaci, pokud nebudeme vystupovat včas. A také kolega Bláha ze Slovenska hovořil o významných věcech. A důležité je tedy, aby práce byla kvalitní a udržitelná. A Eh, proto ten nástup těch tzv. smluv, smluv s nulovými hodinami eh, zbuzuje obavy. Eh, na zasedání Kozaku v Římě jsme o tom hovořili, o tom, že je potřeba zavést do monitorování strategie Evropa 2020, sociální ukazatele. A myslím, u tohoto plánu bychom měli udělat něco podobného, dát tam ukazatele, které budeme sledovat tak, aby eh, ta pracovní místa byla udržitelná. Jsem rád, že Evropská rada podpořila ten plán. Nyní musíme opravdu zatlačit na členské státy, aby při té implementaci fondu pomohly, protože Víme, že je celá řada velkých zemí, které mají schopnost investovat, ale nečiní ty investice, takže bychom zde měli zvýšit tlak, aby byl větší hospodářský růst. A potom jsou země, tak jako i moje země Irsko, kde jsou určité eh, omezení investic z důvodu pravidel fiskálního kompaktu. Jistě se všichni shodneme na tom, že eh, tyto investice je třeba brát mimo ta pravidla fiskálního kompaktu. A o tom eh, pan eh, Juncker hovořil o započtení těch investic eh, mimo státní dluh. To je důležité. A je důležité, aby tento plán vedl k vytvoření pracovních míst. My ho vítáme, jsou zde určité obavy, že je příliš omezený a bude pomalu implementován. Členské státy se musí zapojit intenzivně je třeba se postarat o to, aby zde byl jasné řízení projektu tak, aby to přineslo rychlé výsledky. Musíme se podívat na tu výši toho pákového efektu a postarat se, aby opravdu ten plný možný rozsah investic byl využit. Musíme se postarat o to, aby pracovní místa, která vytvoříme, byla udržitelná, dlouhodobá a kvalitní a já se velmi těším na diskusi s vámi. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. A nyní poslední příspěvek. A ten přednese paní Danuta Jazlověcká, která je členkou tohoto výboru, je to místopředsedkyně výboru a zároveň je zpravodajkou, pokud jde o návrh nařízení o Evropském fondu pro strategické investice. Máte slovo, vážená paní kolegyně. Vážen, vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Po dvou velmi detailních proslovech bychom možná měli hovořit trochu obecněji o tom, jak my jako Evropský parlament připravujeme implementaci příslušného nařízení. Dámy a pánové, ráda bych ve svém projevu osvětlila pozitivní aspekty toho balíčku a návrhu pana Junkra. Musím říci, že se jedná o velmi, nařízení, velmi důležité nařízení, které se týká Evropského fondu pro strategické investice. Je to dokument, který je pro tisíce Evropanů zdrojem naděje. Naděje na zlepšení života a situace. Tento dokument je zároveň šancí, ale skýtá také velkou zodpovědnost, eh, která je na našich bedrech. V tomto nařízení by, měla být popsána, by měl být popsán nový motor hospodářského růstu v Evropě. My o tom hovoříme nejen v Evropském parlamentu, ale i jinde. A vždy, když jsme o tom hovořili, tak jsme doufali, že tento nový nástroj nám dodá novou do- naději na hospodářský růst. V tuto chvíli už je jasnější, že eh, hospodářský růst se zatím o mnoho nezvýšil. Navzdory tomuto dokumentu Navzdory tomu, jak je tento dokument důležitý, nemáme zas až tolik času na to, abychom na, něj, eh, na něm pracovali. Někdy jsme kritizováni za to, že jsme pomalí v přijímání důležitých rozhodnutí. Musíme si ale uvědomit, že nedostatek času se netýká pouze nás, poslanců Evropského parlamentu, ani jiné instituce na to nemají dostatek času. Ráda bych vám připomněla, co už se stalo, co už proběhlo a co naopak proběhne v době nejbližší. Pan předseda komise Jean-Claude Juncker předložil investiční plán. Bylo to koncem července loňského roku. Rada tento plán přijala v prosinci a vyzvala oba zbývající legislativní orgány, aby do konce března ukončili svoji práci. Ve stejné době pan komisař Dombrovsky konstatoval, že kompromisu bychom mohli dosáhnout poměrně rychle, pokud eh, za námi budou stát členské státy. Vyjednávání začala 19. ledna. Náš výbor by eh, měl o svém stanovisku hlasovat nejpozději do 1. dubna. To znamená, že máme dva měsíce na to, abychom eh, vytvořili silnou pozici v našem výboru. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, tak práce na tomto dokumentu by měla být ukončena do poloviny května. Což jinými slovy znamená, že ten fond by mohl začal fungovat v červnu, což je samozřejmě velmi vysoké tempo legislativní práce. Nařízení, které navrhuje pan Juncker, obsahuje celou řadu pozitivních bodů. Investiční fond se opírá o tři pilíře. První pilíř se týká toho, že chceme eh, v příštích třech letech dosáhnout nových investic eh, eh, ve výši 315 miliard euro. Druhý pilíř zacílené iniciativy, které zajistí, že naše finanční prostředky budou investovány s ohledem na potřeby ekonomiky. A konečně třetí pilíř se týká větší regulační bezpečnosti, větší, větší možnosti předvídat v rámci uh, regulatorního prostředí. Zároveň bychom měli dosáhnout toho pákového efektu a to bude eh, zajištěno tím, že se toho eh, budou účastnit národní státy, ale také soukromé investoři. Klíčové předpoklady zpěté eh, s tímto fondem nám poskytují naději, že ty finanční prostředky budou investovány správně. Zatím jsme zjistili, že pokud ty peníze investujeme do krátkodobých opatření, tak to nepřinese kýžené výsledky. Musíme se zaměřit i na dlouhodobé projekty, infrastruktury, a tak dále. Protože je důležité investovat i do reálné ekonomiky. Projekty budou vybírány na základě jejich ziskovosti, na základě přidané hodnoty pro Evropu a na základě toho, jestli odpovídají evropským politickým cílům, na základě souladu s evropskými politickými cíly. Díky tomu eh, bychom měli být schopni vytvářet udržitelný pracovní místa, nicméně ta podpora by se neměla omezit na eh, přeshraniční a nadnárodní projekty. Doufáme, že se nám podaří vytvořit 2,5 eh, milionu nových pracovních míst. Víme, že evropské instituce a Evropané eh, mají velké úspory. K tomu dospěla Evropská komise a Evropská centrální banka na základě průzkumu, které si zadali. To znamená, že tu jsou peníze, které nejsou investovány do financování velmi důležitých projektů. A my si musíme uvědomit, že tu stále ještě čelíme eh, nedostatečné důvěře v Evropskou unii a právě ten investiční fond by měl tuto stagnaci zlomit, prolomit a překonat tyto problémy. Není to pouze naděje, ale je to skuteč, jsou to skutečná očekávání, která vůči tomuto fondu máme. Příspěvky členských států do tohoto fondu by neměly zatěžovat jejich veřejný deficit. O tom samozřejmě musíme ještě dále diskutovat. My tady v parlamentu máme určité pochybnosti o tom, jestli se tady podaří dosáhnout toho multiplikačního efektu, jestli je to dosažitelné. Malé a střední podniky sehrávají velmi důležitou roli právě při vytváření nových pracovních míst. A právě Malé a střední podniky by tedy měly být hlavními příjemci prostředků z tohoto fondu. Nicméně otázka zní, jestli právě malé a střední podniky budou schopny vytvořit ten kýžený pákový efekt, e, ten, ten množstevní efekt a to znásobení. Investiční výbor eh, v rámci tohoto fondu bude tedy zodpovědný za vybírání projektů, nicméně doufáme, že nebudou přijímat rozhodnutí na základě politických eh, eh, aspektů, ale že se tedy budou dívat na ziskovost projektu. Řídící výbor to bude orgán, který bude fond řídit a vést. Vypadá to, že bohaté členské státy tedy budou v tomto výboru více zastoupeny, protože jejich příspěvky budou největší, je to racionální, nicméně z politického hlediska o tom můžeme pochybovat. Jak už jsem řekla, musíme se zaměřit na, ten, na ty nejzisk, nejziskovější projekty, které budou směřovat do reálné ekonomiky ale potřebujeme e, i další informace o těchto projektu, které jsou e, také potřeba pro naše rozhodnutí. Děkuji. Děkuji vám. To bylo mnoho zajímavých faktů, které jsme se dozvěděli. Nyní opět diskuse v délce dvou minut. Pan Jako Plund z Dánska, z Dánského parlamentu má slovo. Prosím, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zastupuji sociální demokraty z Dánska a my zde vidíme pěkné příležitosti pro využití Evropského investičního fondu a opravdu bude zajímavé potom vědět, jaké projekty potom skutečně budou podpořeny. Pevně doufám, že zde bude řada projektů, které povedou k eh, zlepšení při rozdělování energetických toků v Evropě, tak abychom tu energii, kterou máme, co nejlépe využili. A co se týče investic v tak výrazném eh, množství mezinárodním měřítku a přeshraničním měřítku, je důležité zohledňovat ale i specifika pracovních trhů jednotlivých zemí, abychom eh, zabránili sociálnímu dumpingu. Jedna z věcí, které musíme zohlednit, je, že potřebujeme vzdělat ty osoby, které budou zapojené do o něch projektů, zlepšit úroveň vzdělání jak mladých lidí, ale tak i ostatních. Tak, aby zde nedošlo k určitým nežádoucím efektům, kterým by mohly projekty vést energetika a energetická infrastruktura. To jistě bude jeden z významných prvků těchto projektů. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Saskia Rinska z, eh, z Litvy, z litevského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi krátký komentář k volnému pohybu pracovních sil a mládeže. Je to hodnota sama o sobě? volný pohyb pracovní síly a je přínosný pro všechny, pro všechny země. Moje země je svědkem určitého exodu mladých lidí. A důvodem proto je nepřijatelná hospodářská sociální situace v naší zemi. Jsou to naši občané, my jsme do nich investovali, my jsme je vzdělali a čemu to vede? Opouštějí naši zemi, protože máme dvojrychlostní Evropu. Je zde obrovská propast mezi bohatými zeměmi na straně jedné, kde vladí eh, lidé z našich zemí, tam zvyšují jejich HDP, zvyšují ho v těch bohatých zemích, ale ne u nás doma. A eh, máme v naší zemi i velkou míru sebevražd například. A ti mladí lidé zlepšují HDP v jiných zemích, ale jsou v těch zemích potom obvinováni, že tam vytváří hospodářské problémy, například ve Spojeném království. A je to pro ně něco ponižujícího. Emigrace z chudších zemí EU vlastně snižuje náš ekonomický potenciál, zvyšuje naše demografické problémy a také zvyšuje problém otázek stárnutí. Takže bychom se měli položit otázku, zda bychom se právě neměli zaměřit nyní na tyto problémy. To znamená jak vyrovnat tento exodus vzdělaných mladých lidí z chudších zemí do bohatších zemí. Možná bychom měli mít nějakou povin, nějaký povinný mechanismus soudržnosti, který by zahrnoval celou Evropskou unii bez ohledu na to, zda ta daná země je chudá nebo bohatá. To by mělo být kritérium pro hodnocení této oblasti. Eh, děkuji a nyní zástupce Lotyšského parlamentu. Děkuji vám. Dámy a pánové, v Evropské nyní zažíváme určité změny, kdy sociální dimenze hospodářské měnové unie je skutečnou nutností. Musíme napravit situaci, nestrácet politickou eh, vůli k tomu implementovat potřebné změny. Je zapotřebí nalézt rovnováhu mezi aspekty zaměstnanosti, sociálními a makroekonomickými. To je jedno z významných témat našeho současného předsednictví. Je důležité dojít dohodě na evropské úrovni a implementovat balíček pro růst a zaměstnanost, protože do něj mnoho lidí vkládá své naděje. Co se týče inkluzivního udržitelného růstu Evropské unie, pro ně je zásadní, mít inteligentní program veřejného i soukromého investování. Všechny členské státy by měly mít příležitost využívat finanční nástroje podle svých aktuálních potřeb. Je důležité zajistit, aby invest- implementace vybraných projektů vedly k vytváření nových kvalitních pracovních míst, rozvíjeli lidský kapitál a bojovali proti chudobě. Podle mého názoru je důležité zde vytvořit i příhodné podmínky pro podniky tak, aby mohly fungovat dlouhodobým udržitelným způsobem. Je důležité podpořit malé a střední podniky, které hrají nejdůležitější roli při vytváření nových pracovních míst. Aby bylo dosaženo těchto cílů, je důležité také zlepšit eh, nástroje sociálního dialogu a nalézat řešení v otázkách spolupráce sociálních partnerů v hospodářské a měnové unii a také posílit tuto sociální dimenzi. Lepší zapojení sociálních par- eh, partnerů i na nižších správní úrovni je důležité v souvislosti se strategií Evropa 2020 eh, na úrovni evropské vnitrostátní, aby se zlepšily postupy. Děkuji a není Maria Chaldo Rodriguez, portugalská poslankyně tohoto parlamentu a se předsedkyně sociálně demokratické frakce. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jsem eh, velmi ráda. Vidí. Jsem velmi ráda, že se shodneme Cílem tohoto investičního plánu je to, že tady potřebujeme finanční prostředky na to, abychom evropským občanům poskytli lepší pracovní místa. Tento investiční plán tedy potřebujeme na to, abychom eh, naplnili evropskou strategii Evropa 2020. Eh, musíme na to mít prostředky, protože jinak se nám nepodaří tuto strategii naplnit. Nejdůležitější tedy je, abychom zaručili, že při vybírání projektů budeme zohledňovat kritérium vytváření pracovních míst a kvality pracovních míst. To by mělo být při eh, posuzování a vybírání projektů důležité. Kromě toho se musíme eh, tedy soustředit na používání prostředků z toho Evropského eh, fondu strategických investic. Několik kolegů tady vyjádřilo obavy o to, jestli dosáhneme toho plánovaného pákového efektu. Je tu totiž určité riziko, že ten fond nebude fungovat. Víme, že pokud chceme mít silný pákový efekt, tak potřebujeme příspěvky a prostředky ze členských států. Ale zároveň musíme zajistit to, že vlády tedy ty finanční prostředky poskytnou. Musíme tedy zaručit, aby se eh, tohoto projektu, tohoto fondu účastnili všechny členské státy, aby jim to také přineslo něco dobrého. Eh, to zatím není jisté. Pokud nějaký členský stát má eh, rozsáhlý nebo je zahrnut do řízení kvůli nadměrnému deficitu, tak tedy je potřeba, aby kofinancování těchto projektů bylo vyňato z toho rozpočtu, já si, toho deficitu. To si myslím, že bychom měli zlepšit. A v neposlední řadě eh, si myslím, že potřebujeme těsnější spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, tak aby tento investiční plán mohl dobře eh, eh, fungovat. Naše politická skupina bude pana Junckera eh, podporovat pouze tehdy, pokud nabídne skutečně, eh, skutečný investiční balíček. balíček. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Piotr Nemsky, který eh, pochází z Národního parlamentu v Polsku. Děkuji, děkuji, budu pokračovat v polštině. Investiční plán by měl stimulovat evropské hospodářství. To tedy znamená, že bychom měli eh, zvýšit evropské HDP. Eh, jak říkala paní předsedkyně Olskok, měla by jedna ruka vědět, co dělá ruka druhá. Produktivita a vůbec výroba v evropském, v evropském hospodářství naráží na překážky v rámci eh, klimatické politiky. Je to určitá překážka nebo daň, která snižuje kapacitu výroby. A další problém spočívá v tom, že peníze, které se použijí na investiční plán pana Junkera, budou eh, peníze, které budou eh, sebrány z projektů, které již běží v Polsku. Máme za to, že by to mohlo představovat určité riziko pro fond soudržnosti anebo pro evropské fondy jako takové. Myslím si, že to není dobrý přístup a že bychom tuto cestu volit neměli. Já si myslím, že ten základní směr eh, balíčku nebo plánu pana Junkra je správný, ale měli bychom se eh, nyní zaměřit na konkrétní podmínky členských států, na konkrétní věci, které to pro členské státy eh, přináší. Myslím si, že například návrhy v oblasti daní eh, nezohledňují specifičnost jednotlivých členských států a to také omezí možnosti a ochotu členských států investovat do toho. Já si myslím, že na to bychom se tedy měli zaměřit. U nás v Polsku je to tak, že máme velmi nízké mzdy, pokud to srovnáte eh, s tím, jaká je produktivita práce pokud to srovnáte s tím, jak lidé pracují. Tady můžeme uvažovat o harmonizaci eh, minim, minimální mzdy. Nicméně, tak jak je to tedy eh, řečeno v článku 21.22, je to správné. Mělo by to eh, zůstat v kompetenci členských států. A nyní paní Gabriela Kretu z Národního parlamentu z Rumunska. Máte slovo na dvě minuty, prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám. Co se týče reformy pracovního trhu, tak zde máme jediný závěr. Bylo to velký úspěch operace, ale pacient bohužel zemřel. Protože který z pracovních trhů, o něž zde hovoříme, je to tedy vůbec není jasné, aspoň se dvou důvodů. Za prvé, rozumný pracovní trh v EU. Existuje 28 pracovních trhů v EU, máme 28 různých eh, cenových úrovní, platů, kolektivních dohod a podobně. V naší země je průměrná mzda šestkrát nižší než v Evropě. Náklady na život bytí 78,5 evropské úrovně. No a za druhé, není nám to jasné, protože pracovní trh to není trh sám o sobě. A víte proč? Protože plná zaměstnanost to není cíl naší tržní ekonomiky nebo naší tržně orientované společnosti, protože záleží na existující poptávce jiných trhů vnitřní trh zboží a služeb hlavně. Zvyšující se poptávka, zvláště tím, že se bude bojovat proti nerovnosti v příjmech. To je ten hlavní cíl, o který musíme usilovat, pokud nám opravdu jde o zaměstnanost a život našich občanů. Malé a střední podniky odpovídají vlastně za tvorbu 80 až 90 pracovních míst. To všichni podtrhli. A velké podniky nejsou známé jako důležití poskytovatelé pracovních míst. Bude Junckerův plán orientován na malé a střední podniky? No nebude. Vůbec nebude. E, vytváří zboží a služby pro spotřebitele, a potřebujeme zde reformy pracovní trhu. Dámy a pánové, pesimista to je jenom dobře informovaný optimista. A Junckerův plán, i když bude plně využit, bohužel nevy, nevyřeší naše problémy se zaměstnaností. Bohužel. Děkuji vám. A nyní má slovo Laura Agia která je z Evropského parlamentu z tohoto výboru. Prosím, máte slovo. Naštěstí se necítím zcela divně, protože někdo tady eh, myslí jako já, jinak bych se musela ptát, jestli žijeme opravdu všichni ve stejném světě. Už několikrát jsem eh, vyjádřila svoje, eh, svůj údiv nad tímto strategickým fondem pro investice, jak tomu říká náš pan předseda Juncker. Ale existují tam určité, existují určité kritické body a my, když o nich budeme stále hovořit, tak možná někdo nakonec nám odpoví a někdo nám nakonec odůvodní tento plán. Především protože zdroje jsou zdroje, které již existují a my je prostě jenom vezmeme z jedné strany a přesuneme je na druhou stranu. Takže možná odčerpáme peníze programům, jako je například Horizon, a dáme je na tento nový fond. Tak řekněte mi, vysvětlete mi, co to má být za výhodu, že přesouváme peníze eh, ze zdrojů, které eh, jdou například na výzkum a přelejeme na něco jiného. Potom Eh, bychom mohli hovořit o soukromých fondech. Ráda bych se zeptala, doufám, že mi někdo někde odpoví, že máme-li eh, fond rizikový, tak který soukromník bude chtít podniknout takové riziko nových investic. Zatím žádný soukromník eh, do takovýchto riskových fondů neinvestoval. A teď najednou jako kouzelnou hůlkou najdeme soukromníky, kteří budou nově investovat do rizikových podniků. A podívejme se na účast jednotlivých členských států. Vzhledem k tomu, že ty projekty, které budou vybrané, nebudou eh, regionální, proč by tedy stát vlastně měl investovat do nějakých programů, aniž by měl bezpečí, aniž měl jistotu, že tyto projekty mu něco přinesou. Bude například vlastně přispívat do projektů, které pak budou realizovány v jiných zemích. Dobře, solidarita, to je v pořádku, ale nepřeháníme to solidarita by eh, neměla být také nesmyslná. Kromě toho, když hovoříme o eh, tomto deficitu HDP, tak si připomeňme, že existují i velice jasné příklady. Ne všechny státy eh, budou mít úlevy a, ne, a budou mít nějaké úlevy od deficitu HDP. Takže když všechno dopadne dobře, tak to bude pětiletý plán, protože my to určitě nestihneme za pět let, tak se tento plán prodlouží, nevíme o kolik. A výsledky eh, vy jistě znáte u těch dlouhodobých plánů, to jsou téměř vždycky hrozné propady. Takže připomeňme si například ten pakt růstu. Já chci říct jenom, že to bude další z našich propadů. Děkuji. Děkuji a není u Priko ze slovinského parlamentu. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, velice vám děkuji za pozvání sem. Je to poprvé, když zde vystupuji v této instituci v proaktivní roli a dovolte mi srdečně poděkovat za pozvání a za skvělou organizaci. Na rozdíl od předřečníků, kteří vystupovali velmi pesimisticky, také paní kolegyně z Rumunska, bych já osobně nyní ještě byl optimista, co se týče vytváření nových pracovních míst i jejich stability a kvality. Přesto i já mám určité obavy v této souvislosti. Slyšeli jsme, že v Evropě momentálně je 24 milionů nezaměstnaných. A to je vlastně 12 násobek počtu obyvatel Slovenska a někdy míváme takové velkolepé cíle, například v oblasti infrastruktury, energetiky. Jsou to projekty, které mají velký multiplikační efekt, velkou přidanou hodnotu. Ale nyní, v tuto chvíli, musíme být aktivní právě teď a činit opatření. Nesmí nastat to, aby se lidé cítili jako druhořadí občané Evropy nesmíme přemýšlet o Evropě, která by byla dvourychlostní. Takže dovolte mi na závěr říct, že jsem optimista a všichni společně, zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a jednotlivých vnitrostátních parlamentů i vlád, když budeme vystupovat společně, jistě se nám podaří nalézt vyvážená řešení v oblasti stavby železnic i silnic a Přesto se nám podaří také zajistit existenci a pracovní místa pro všechny generace, pro mladé i pro ty méně mladé. Paní Blinkevičute z Evropského parlamentu, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dovolte mi, abych přivítala vás, návštěvník Evropského parlamentu, i tu příležitost s vámi, s členy vnitrostátních parlamentů, diskutovat o Junkrově plánu Evropského fondu pro strategické investice. Kolegyně, kolegové, mě to velice těší a dovolte mi na úvod říci, že to je proto, že komise pod vedením Jose Manuela Barosa byla zaměřená na úspory a na eh, ubírání prostředků ze sociální dimenze, ale nyní zde máme zlepšení. Protože Jean-Claude Juncker zde nabídl ten investiční plán a my zde v Evropském parlamentu a v našem výboru pro zaměstnanost jsme diskutovali o skutečnosti, že tento investiční plán by měl zajistit také návratnost investic, tedy na, také kvalitu a udržitelnost, dlouhodobost pracovních míst, protože jinak Evropská unie nebude schopná růst, nebude zde vzájemná důvěra a nebudeme vidět žádné výsledky. Oblasti, kde je třeba investovat, to jsou oblasti, které posilují Evropskou unii její bezpečnost zvláště s ohledem na stávající geopolitickou situaci. Mám zde na mysli například energetiku, dopravu, digitální trhy. To, co by zajistilo kompatibilitu eh, v konkurenceschopné Evropské unii. A pokud bychom vyloučili malé a střední podniky, tak bychom nedosáhli kýžených výsledků. A nyní zde diskutuji s členy vnitrostátních parlamentů, s jejich poslanci a podtrhuji, že malé a střední podniky musí být součástí tohoto investičního plánu, protože vytváří největší podíl pracovních míst v EU. Nikdo neříká, že to bude snadné, těch 315 miliard eh, řádně eh, využít, ale soukromí investoři, vlády, sociální par- partneři EU, všichni musí spolupracovat. A není pan Kalvet, eh, také z Evropského parlamentu. Enrique Calvet is not. Enrique Calvet tu není. Gracias, señora presidenta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. A já jsem uh, nerozpoznal dobře vyslovenost mého jména. Děkuji vám. Tak v těch málo minutách, eh, které mám, bych vám chtěl eh, sdělit tři myšlenky. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že Junckerův plán je lepší než nic, přesto, že to je velice, mm, velice skromný plán a bude mít krátké trvání, je to 21 miliard eur. Kromě toho, co se bude ještě nalívat do bank. Ale rád bych se na to podíval z praktického hlediska. Jedna z potíží je, tkví v tom, že nemůžeme rozlišit, a já doufám ale, že v našem výboru to uděláme, mezi středním a dlouhodobým termínem a krátkým termínem. Je třeba investovat které na střední a dlouhou dobu budou konstruktivní, které vytvoří úspory z rozsahu, které vytváří nová pracovní místa, to všechno na tom se shodneme. Ale ty krátkodobé investice, tam je třeba se zaměřit na nezaměstnanost v různých určitých oblastí Evropy, protože to je evropský problém a ne národní. A tam totiž dochází k velkému Eh, velké nerovnováze a úplně se mění struktura evropské společnosti a to je třeba mít na mysli, když vybíráme projekty. Proto v tomto okamžiku ten plán vlastně není dobře vyhraněný a my se musíme pokusit tu definici lépe určit. A nejedná se jenom o hovor, který bude platit na úrovni členského státu, ale jedná se o kritéria sociální. Eh, jsou, musí tam být kritéria zaměstnanosti, takže já navrhuji, aby povinně jsme eh, vytyčili selektivní kritéria eh, pro vytváření pracovních míst, přímé, nepřímé práce a tak dále. A abychom i vytyčili dopad na malé a střední podniky, protože to jsou ty, které budou vytvářet přímo pracovní příležitosti. <clears throat> Malé a střední podniky Eh, budou muset být také investovány, kromě tedy velkých investic, které půjdou do velkých podniků. A poslední projekt, na který chci upozornit, je následující věc. Eh, hodně se systematicky a často eh, mluví o tom, že je třeba vytvořit pracovní místa, eh, pracovní místa udržitelná, vysoko kvalifikovaná. No co to znamená udržená pracovní místa, to bych tak rád věděl. Ale dobře, nebudu o tom diskutovat. Nezapomínejme na to, že v některých oblastech Evropy je nezaměstnanost se týká těch lidí, kteří nejsou vůbec vzdělaní, nemají vůbec žádnou kvalifikaci. A tam je potřeba eh, se o ně postarat. Nemůžeme vytvářet jenom jak jakýkoliv, eh, jakoukoliv pracovní příležitost. Děkuji. A nyní Emilian Pavel z tohoto parlamentu. Projekte și din țara mea și din țările vecine și am constatat că foarte mult se pune accentul pe infrastructură. No, já jsem mohl konstatovat, že my zdůrazňujeme hlavně eh, problém infrastruktur, a to hlavně krátkodobé infrastruktury. A tyto infrastruktury nám mohou pomoci pokrýt potřeby e, v zaměstnanosti. Ale myslím si, že my bychom měli zdůraznit spíše inovaci, výzkum, tedy to, co vlastně by nám mohla přinést budoucnost a co by vytvářelo přidanou hodnotu. A to jak v průmyslu, v energii, v informace, tak jak se o tom tady už hovořilo, já jsem s tím zcela zajedno. A, a takovéto projekty potřebujeme. Ale co se týče eh, mě jako člena tohoto parlamentního výboru, myslím si, že náš výbor by měl vypracovat a navrhnout komisi eh, kritéria eh, volitelnosti těchto projektů, přijatelnosti těchto projektů. Čili kdo opouští zaměstnání, jak dlouho bude bez zaměstnání je třeba, aby se hovořilo o e, potřebách a ne o kupování fondů. E, e, Rumunsko nemůže do tohoto fondu přispívat 15 miliardy eur, ale jsem přesvědčen, že potřebujeme podporu a to skrze tento investiční plán. Komise pro zaměstnanost by měla se účastnit na, na volbě a na výběru těchto projektů. Myslím si, že tyto projekty by měly přispět k vyrovnání rozdílu mezi východem a západem Evropy. Děkuji a poslední slovo dostane na dvě minuty paní Jaslověcka. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych se chtěla účastnit této diskuzi, protože stejně jako mnozí z vás sdílím pochybnosti a obavy. Dovolte mi, abych eh, k těm pochybnostem o tom všem přidala ještě jednu. Myslím si, že možná největší. Říkáme, že se to bude týkat velkých celoevropských projektů v oblasti energetiky, výzkumu, vývoje, E, infrastruktury, takovýchto projektů. Zároveň říkáme, že chceme e, stimulovat investiční kapitoly, které eh, nefungují, například v mé zemi. A zároveň chceme zapojit malé a střední podniky. A já pochybuji o tom, že jestli malé a střední podniky mají dostatečné kapacity na to, aby byly součástí takovýchto projektů. Ptám se, jestli malé a střední podniky jsou skutečně těmi aktéry, eh, kteří by měli sehrát většinovou roli ve většině z těchto projektů. Já si myslím, že eh, je to obtížné. Pokud se podíváte na podniky v Evropě, tak to vypadá, že možná nejsou eh, připraveny na tyto velmi ambiciozní eh, projekty a plány. Já si myslím, že tento plán je velmi dobrý, ale že bude velmi obtížné ho prosadit. Souhlasím eh, eh, se slovinským kolegou, který řekl, že všichni společně jsme zodpovědní na to, aby se z toho projektu stal, stala úspěšná záležitost. My, poslanci Evropského parlamentu, národní parlamenty a tak dále. To znamená, že pokud se chceme vyhnout té situaci, kterou popsal litevský kolega. To znamená, že mladí lidé budou emigrovat, že budou odcházet z našich zemí. My něco podobného zažíváme i u nás v Polsku. Já si myslím, že pokud se něčemu takovému chceme vyhnout, tak bychom měli do toho zapojit malé a střední podniky, měli bychom je připravit na to, aby byli ochotni, ochotni se do toho zapojit a aby toho také byli schopni. To znamená, že jim musíme poskytnout určitý to určité poradenství, instrukce. Zmínili jsme partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Myslím si, že o tom hovořil lotyšský kolega. Zároveň se musíme zaměřit na národní legislativu. Máme na národní úrovni dobrou legislativu, která může podporovat a stimulovat eh, partnerství mezi soukromým a eh, veřejným sektorem. Pokud ne, tak je potřeba to změnit. Máme totiž k dispozici celou škálu nástrojů, které umožní to, aby malé a střední podniky se staly součástí celého projektu a abychom tedy dosáhli toho pákového efektu. A na závěr ještě jedna věc. Polský kolega eh, se ptal na jednu věc. Nejde o to, abychom přesouvali peníze. Projekty, které již eh, probíhají, budou realizovány i nadále. Eh, to je tedy ujištění, eh, na které, o které jste žádal. Děkuji. Děkuji všem za jejich příspěvky. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že to bude velmi obtížné. Že to může být dokonce riskantní. Nejsme si jistí tím, jestli se nám podaří dosáhnout všeho, čeho chceme. Všechno se může pokazit. Zároveň si troufám říci, že v tomto parlamentu i v národních parlamentech jsme si zajedno i v tom, že byť to tedy není možná na první pohled patrné, tak eh, to je již eh, znát. Nediskutujeme o tom pouze, ale už e, tedy hovoříme o investicích, o, do, o budoucnosti, o investicích do budoucna a musí to zkrátka někde začít. A já si myslím, že už to začalo. Myslím si, že bychom toho měli co možná nejvíce využít, protože nejde pouze o pracovní místa, nejde pouze o mladé lidi, jde o celkovou budoucnost a o budoucnost demokracie. Já vám tedy velmi děkuji a děkuji vám všem za příspěvky, za naději, kterou jste vyjádřili, ale také za kritiku, která tu zazněla, protože samozřejmě musíme zůstat realističtí, eh, ale zároveň musíme věřit v naši společnou budoucnost. Takže vám všem velmi srdečně děkuji. I leave this one and you